řízení jejich e, tituly budou opět uvedeny v zápisu z tohoto probíhajícího zasedání. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Definitivní návrh schválený e, předsed, e, konferencí předsedu na zasedání z 9.2. máte k dispozici. A nyní si k tomu přeje promluvit pan Svoboda. Je to ne, takže později. A nyní změny. Na pondělí nebyly, nebyly předloženy žádné změny. Dále zelení žádali, aby diskuse k proveditelnosti eh, a udržitelnosti stabilizačních půjček, eh, aby byly na programu, aby toto bylo na programu po eh, projednání smlouvy s Marokem. Pan Konbendit se k tomu hlásí? Správně jste to řekl, máme tam tři eh, diskuse, které se týkají zemědělství a ty by měly být spojeny. Takže eh, frakce zelených si přeje, aby toto eh, o těch stabilitních eh, stabilizačních půjčkách eh, bylo projednáno pod těchto třech eh, smlouvách. Nikdo se nehlásí, aby to podpořil, nikdo se nehlásí proti, takže hlasujeme, kdo je pro návrh zelených na tuto změnu, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. To znamená, že tato debata se odehraje po debatě ke smlouvě EU-Maroko. A nemám tady žádné další pozměňovací návrhy k dalším eh, dnům, takže předpokládám, že eh, pořád jednání na středu a čtvrtek je takto schválen. Ano, je tomu tak. A nyní k jednacímu řádu se hlásí pan kolega Svoboda. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, já bych vás chtěl upozornit na jeden případ a prosím, abyste podnikl příslušné eh, kroky. Pokud mohu Eh, věřit webové stránce Pusta Ranger, což jsou většinou eh, z eh, důvěry hodné, tak došlo k tomu, že jeden maďarský žurnalista velice zaútočil a bylo to tedy tvrdé a bylo to také eh, vulgární proti Nelly Kres a také polem, proti kolegyni Luňáček. Eh, tento žurnalista nedávno organizoval pro Orbánovské demonstrace v Maďarsku a podle více zdrojů eh, zde také byly ukazovány antisemické plakáty. Já, pane předsedo, eh, myslím, že eh, v zájmu důstojnosti eh, této, tohoto parlamentu a taky kolegy Junáček, prosím, abychom to řešili, protože podle překladu, jaký jsem dostal, tak je, jde o výroky, které jsou naprosto ne, netolerovatelné. Ale jestliže někdo eh, Nelly Cruz eh, napadá za to, že eh, koná svoji práci, tak to prostě taky není přípustné. My musíme trvat na držování určitých morálních standardů. I to, že se tady hovořilo o nějakých lžích v souvislosti s přísliby a podobně, ale prostě způsob, jakým kolegyně Lunaček je zobrazována v maďarských médiích, to skutečně nejde. Opravdu prosím, abychom se postavili za čest paní Lunaček a tohoto parlamentu. Vielen Dank, Herr Svoboda. Děkuji vám, pane Svoboda. Já samozřejmě se budu zabývat eh, touto záležitosti, eh, obstarám si příslušné dokumenty a pokud skutečně došlo eh, k napadení paní Lunaček, její cti a také tohoto parlamentu, tak určitě podnikneme kroky Eh, taky se dám, když, eh, respektive spojím se s panem předsedou komise Barozem, abychom zjistili, jak kroky eh, podniká komise v souvislosti s paní Nelly Cruz.